jednominutové projevy a jako první bude mít slovo paní Klüne. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych se chtěla zaměřit na morské prostředí a velký potenciál, který má eh, pro mm, tady naše společenství a eh, tedy pro společenství, která se živí. Měly by se tím rozvíjet, mělo by to být pro ně přínosné a komise jistě se mnou bude souhlasit. Já jsem se s komisařem setkala minulý rok a, a byl tady pozitivní dopad na modrou ekonomiku a na eh, lepší čísla v morské ekonomice v Irsku. Toto eh, přispívá i k národní ekonomice eh, z 8% za rok 2014 a za každý obrat 100 euro eh, je 75 až 80 euro eh, pro eh, související ekonomiku. Je to také velký potenciál, pokud jde o rybolov, energie, cestovní ruch, vědu a výzkum. A kom, já vím, že pan komisař je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 Eh, aféra Panama Papers eh, ukazuje, eh, že tady není rovné zacházení se všemi podniky a občany. Jsou zvýhodňováni ti, kdo jsou mocní, jejich peníze se skrývají v daňových rájích a je to obrovský problém pro celý svět. Eh, v romanském tisku se hovoří o tom, že jde o ekvivalent eh, zdravotního rozpočtu Rumunska a v mnoha jiných evropských zemích v Evropě je to obdobné. To znamená, jsou zde dosahovány eh, velké zisky některými nekalými mechanismy, které musíme zabránit. A více než polovina tedy asi půl milionu občanů eh, je tím dotčena a my teď musíme předložit eh, návrhy proti tomu. Paní Tomašič. Ano, děkuji. Hákský tribunál zprostila pana Šešlia eh, ze všech bodů obžaloby. Je to hlavní organizátor, byl to hlavní organizátor za válkou za, za války já si myslím, že některé části toho rozsudku jsou zvlášť eh, šokující. Soud dospěl eh, k závěru, že eh, se tedy nejednalo o trestní projekt, což tedy odporuje tomu dřívějšímu rozsudku, ke kterému soud dospěl. Jedná se tedy o zločiny, které byly spáchány v bývalé Jugoslávii v 90. letech. Srbsko by nemohlo být vytvořeno jinak než na základě trestních činů. Já si myslím, že tento argument je naprosto cestný. Já si myslím, že tento rozsudek podrývá eh, proces smíření v zemích bývalé Jugoslávie, ale zároveň to podrývá důvěru v mezinárodní právo, protože po tomto rozsudku některé země nebudou chtít spolupracovat s mezinárodními tribunály a to bude mít negativní dopad na mír a stabilitu v celém světě. Děkuji. Děkuji paní Tum. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, 26. dubna bude 30. výročí eh, černobylské katastrofy a mimo jiné asi pět tisíc lidí eh, muselo eh, tedy snášet důsledky Černobylu. Tady velmi vzrostla míra rakovin a zdravotních problémů. To je velmi vysoké u e, zaměstnanců, kteří se tady tím e, zabývali. Nařízení se změnilo v roce 2003. Nařízení, které poskytovalo určité příspěvky, teď má nárok pouze eh, někdo, eh, kdo získá zvláštní eh, statut. Musel být například estonským obyvatelem v té době. Většina obyvatel se ovšem takto nekvalifikuje, takže nemá nárok na náhrady. A Dochází vlastně také k nepřímé etnické diskriminaci, nepřímá eh, diskriminace lidí, kteří trpěli eh, touto eh, katastrofou, by měla být odstraněna. Děkuji. And now, Mrs. Albiol Guzman. Děkuji. Nyní paní Albiol Guzman. Gracias. La familia... Děkuji. Chci hovořit o firmě, ke které patří také manželka pana komisara Kanětěho. Ty dostali, dostali velice velké množství podpor pro svou rodinu. To je v podstatě druhá největší podporovaná rodina vůbec v Unii z evropských fondů. A jako ministr si tehdy, eh, jak si zajistil velké výhody, nyní jako komisař rovněž a ta, mm, tato žena manželka pana toho je také jmenována v panamských dokumentech, takže paní Kaněte, vysvětlené nám to a nebo jděte raději domů. Děkuji, paní předsedkyně. 10. prosince 1991 většina obyvatelstva náhodního Karabachu se vyslovila pro nezávislost v referendu. Tento proces byl demokratický Eh, následně došlo k příměří eh, mezi Azerbajdžánem a Nahorním eh, Karabachem. V roce 1992 byla zřízena Minská skupina, byl to průlom, ale Azerbajdžán odmítnul implementovat mezinárodní mechanismus pro monitorování porušování příměří. Národní Karab- Nahorní Karabach má plně demokratické instituce a exemplární soudní systém a nízkou míru korupce. Z tohoto důvodu požadujeme začlenění zástupců Náhodního Karabachu eh, do vyjednávání Minské skupiny právě proto, že by měli rozhodovat eh, o eh, budoucnosti této země. Jak bude, jakmile bude vyřešen vojenský konflikt, je potřeba rychle uznat nový nezávislý stát na mezinárodní úrovni. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan Pedicini. Grazie, presidente Děkuji, paní předsedkyně. Jsem tady. A děkuji státnímu zastupitelství Italské republiky, protože díky němu jsme objevili jeden nový skandál. V oblasti bazilikáta dochází k úniku eh, odpadních vod v souvislosti s procesem odstraňování eh, síry. Já jsem se tady ptal v roce 2014 Evropské komise, jestli eh, uvedené, uvedená zařízení odpovídají Evropské směrnici. V roce 2015 eh, jsem se opět zeptal eh, Požádal jsem tedy komisi o informace o týkající se ekologické, ek, ek, ekologických záležitostí spjatých s těmito zařízeními, která jsou velmi poruchová červnu roku 2015 bylo řečeno, že je kontaminována spodní voda. To znamená, že celkem to bylo deset různých otázek, deset různých žádostí. Rád bych věděl, co s tím tedy evropské instituce dělají, jak na to reagují, protože tady, tady dochází k úniku eh, škodlivin do odpadních vod a my musíme zdraví eh, evropských občanů chránit. Děkuji a nyní má slovo pan Borgesio. Sorry. Eh, denuncio alla eh, presidenza una gravissima violazione dei diritti Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poukázat na velké porušení výsad poslanců. V Miláně čelím procesu kvůli názoru, který byl vyjádřen otázka byla již eh, probírána na výboru jury, ale oni odmítli se touto záležitostí zabývat a já si myslím, že tady se jedná o jasné porušení výsad. A také porušení judikatury soudního dvora. Pan předseda Martin Schulz obdržel prející žádost a jde o to, aby předseda parlamentu chránil před soudním dvorem výsady poslanců. Nemůžeme akceptovat takovéto zásahy do našich svobod, neboť je výsadou parlamentu a je to jasné porušení judikatury Evropského soudního dvora. Děkuji. Paní creu e, komisařka Evropské komise, e, byla rumunským e, deníkem obviněna z toho, že neplní své povinnosti a místo toho, aby byla v kanceláři nebo v místě své působnosti, zdržuje se ve své zemi. Komisařka to odmítá, komise to chce zamést pod koberec, eh, ale ehm, tento mm, deník tedy vznesl toto obvinění a teď tady v podstatě vzniká eh, kult osobnosti, eh, něco, co by se dalo srovnat s Čaučeške, s Čaučeskem. Evropa tedy Eh, požadoval jsem po komisi vysvětlení, jestli mi dáte za pravdu, eh, že tady by se měly eh, evropské prostředky dobře, dobře tady vynakládat, ale tady to jde na soukromé potřeby, paní komisařky. Pan Fernandez. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád Eh, připomenul eh, hasiče z mého města, který zemřel minulý týden, když bojoval proti požáru. Chci také připomenout utrpení jeho rodiny, ale dnes je třeba také připomenout na jin, ještě jednu situaci a mám tím na mysli mléčný sektor v mé zemi. Více než 2000 rodin vůbec nedostalo žádné podpůrné opatření ze strany členských států a komise, aby jim byly konečně zajištěny rozumné ceny. Přenechává se to trhu ale spotřebitel může rozlišovat mezi ručími mléčnými produkty. To ano, ale musíme konečně skoncovat s dumpingem, který vede k tomu, že tento sektor již nemá v podstatě žádnou perspektivu. Asturské mléko potřebuje také budoucnost. Potřebujeme budoucnost pro naše chovatele dobytka. Děkuji a nyní paní Potuga. Tyga. Děkuji, jmenuji se Potiga. Politici v mé zemi opět varovali proti ruské neoimperialistické politice, protože situace v Gruzii a Ukrajině, eh, na Ukrajině by nás v tomto ohledu měla varovat. Máme co dočinění s propagandistickou válkou zaměřenou proti Západu a já bych to ráda zasadila do kontextu výsledku referenda, které se konalo v Nizozemsku. je tedy potřeba, abychom společně stáli za společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a abychom si byli vědomi hrozeb, která které vycházejí eh, z Ruska. Je potřeba, aby se stejné podmínky aplikovaly na všechny členské státy Evropské unie. A děkuji a nyní pan Selimovič. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, pan eh, Karačič byl odsouzen ehm, kvůli eh, eh, vraždám, genocidě. A Pan Cecil byl nakonec osvobozen, protože nebyla potvrzena souvislost mezi válečnými zločiny a jeho aktivitou. Z právního pohledu je možná složité prokázat souvislost. Tedy eh, skutečnost, eh, ke které jste eh, docházelo, jakým způsobem se tedy postupovalo. Ale tady je nemožné nebo nemorální to, jak soud rozhodl. My, politici, musíme s tím něco udělat, protože toto má také velké dopady na rozšíření Evropské unie. Musíme nově zvážit eh, možnost rozšíření, musíme bojovat eh, proti zločincům a musíme eh, podniknout něco z morálního hlediska, to, co se nepovedlo soudu. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý eh, týden eh, poslanci se setkli s panem Lumbres a eh, Tady se jednalo o chemických zařízeních, které jsou aktivní nelegálně. Jedno bylo vytvořeno na, v mořské oblasti a další zařízení v oblasti Natura 2000. Eh, tady jsou velké eh, poškozova, dochází k velkému poškozování zdraví, například se vyskytuje rakovina a plic a další eh, choroby a Tady bohužel dochází k tomu, že jsou velmi podporovány pouze nadnárodní společnosti a ne místní občané. Eh, není hájena no, zdraví eh, občanů a peníze směřují špatným eh, směrem. Tady je potřeba, aby Evropská unie se tomuto postavila a aby upozornila na to, jak je ohrožováno zdraví občanů. Nesmí k tomu docházet už nikdy ve Španělsku ani v jiných zemích Evropské unie. Další řečník. Nyní pan Škrlec, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Nové členské státy, především Chorvatsko, tedy země, ze které pocházím, stále nemají měřidla eh, energií eh, v budovách. To je důležité především pro zranitelné skupiny obyvatelstva. My tedy chceme bojovat proti energetické chudobě, tak aby občané mohli eh, používat více energie z obnovitelných zdrojů energie a tím by se také vytvářela pracovní místa. Chorvatská republika eh, jednala nezodpovědně, protože zavedla právní povinnost instalovat inteligentní eh, měřiče, nicméně se předem neprovedla izolace budov, renovace budov. Spotřebitelé nebyli správně informováni o ceně energie, e, kterou budou muset zaplatit a o tom, jak celý systém funguje. Tato, tato pravidla nejsou legální. Rádi bychom požádali komisi, aby jednala v zájmu evropských spotřebitelů a občanů. Děkuji. Pan Mach. Microphone, please dámy a pánové dovolte abych vás seznámil s tím co si o dohodě evropské unie s tureckem myslí česká republika. český parlament přijal následující usnesení za prvé poslanecká sněmovna důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců. za druhé poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí eu která se týká zrušení víz pro turecké občany. zajímá ale v bruselu vůbec někoho co si myslí jeden demokraticky zvolený parlament? já se obávám že nikoliv. evropská rada a komise záměrně upekla s tureckem dohodu která nemá náležitosti smlouvy aby o ní nemohl jednat tento ani žádný jiný parlament v členském státě. hanba evropské radě že obešla demokratické instituce a uzavřela s tureckem dohodu o které žádný parlament ani nejednal. toto je demokratický deficit v praxi to je důvod proč evropské instituce ztrácejí důvěru občanů. Děkuji, paní předsedkyně. 6. dubna eh, nizozemci rozhodli eh, v referendu eh, odmítnout asociační dohodu s Ukrajinou. Ukrajina byla pouze záminkou skutečným cílem 890 občanů, kteří spustili toto referendum, bylo vyjádřit svou nedůvěru Evropské unie. Evropská unie selhala v migrační krizi vůdci Evropské unie eh, jsou eh, zapleteni do skandálu. Jean-Claude Juncker, pan Kaněte, eh, skandál s energií, ale Evropská unie nechce slyšet tento signál vyslaný 70% hlasujících. Místo toho neustále tady technokraticky dusí členské státy. Například se vytváří agentura Super Frontex, aby zachránila Schengen 20. 23. června eh, ovšem dojde k Brexitu eh, a potom eh, v roce 2000, v dalších letech bude ve Francii získávat převahu paní Le Pen. Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci hovořit o obchodních záležitostech. Nebude to v tomto parlamentu poprvé. Konkrétně bych ráda zmínila otázku e, obchodní dohody s Mercosurem. Vím, že tady e, na dnešní zemědělské radě v Lucemburku zazněly hlasy e, týkající se této věci. 23 členských států je pro otevření obchodu s Mercosurem, především pokud jde o citlivé oblasti, to se týká také drůbeže a vepřového masu, masa. Nicméně jsou tu velké obavy, protože evropské zemědělství se v tuto chvíli nachází ve velmi obtížné situaci a komise se tedy snaží otevřít dveře pro dovoz eh, hovězího masa a to by způsobilo velké problémy pro zemědělce v mnoha oblastech Evropy. Proto se tedy objevují eh, obavy a já chci k těmto hlasům, které zaznívají, přidat i hlas svůj a ráda bych varovala komisi eh, tak, abych tady chránila evropské zemědělství. Děkuji vám. Thanks. And next one... Děkuji. Dále um, pan Gianni. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o e, diskuzi, která trvá velmi dlouho, e, zda by tedy členské státy měly e, sdílet předpisy, pokud jde o občanství a také povolení pobytu. Tady eh, se hovoří o evropské eh, národnosti, ale eh, v poslední době dochází ke globálnímu vývoji, který toto spochybňuje. Máme tady teroristickou hrozbu, potom také daňové úniky a uprchlická krize. To jsou věci, které nás vedou k tomu, abychom to nově zvážili. Um, Tady eh, vlastně se podmínky v členských státech velmi liší, není tady transparentnost a proto je to líheň pro podvody, eh, korupci a terorismus. Některé členské státy ovšem eh, nabízí jednotlivcům a společnostem daňové plánování, umožňují jim různé daňové podvody a dochází i k terorismu. A toto, tyto pravidla usnadňují bohatým, aby získávali práva v Evropské unii, zatímco jiní eh, doslova eh, riskují životy, aby se k nám dostali. To vše vysílá špatný signál. Vyvstává otázka, jestli chceme podporovat daňové úniky, usnadňovat život terorismům a, a tím, že eh, tady vlastně také umožňujeme rovné podmínky i pro uprchlíky. A hm, chceme to opravdu, nebo chceme nastavit takový systém, který tomu bude bránit? Děkuji, pan Jurek. Paní předsedkyně, paní, předsedkyně, milí kolegové, preambule smlouvy o fungování Evropské unie by měla dostat e, skutečný význam. Tady se hovoří o náboženském dědictví. Musíme připomínat například významná výročí. Měla bychom, měli bychom si je připomínat nejen v Polsku. Měli bychom se zaměřovat na tyto velmi důležité otázky naší tradice. Před 50 lety e, jsme si tedy připomínali důležité výročí, svobodu která byla znovu objevena v Polsku a v dalších státech. Svobodu pro všechny. To všechno ukazuje, že křesťanské dědictví není dědictvím pouze na, e, našich zemí, ale že je to také zároveň e, naše naděje do budoucna. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Uprchlická krize vede k tomu, že jsme nuceni konstatovat, že Evropská unie prostě není schopna přijmout všechny tyto osoby. Chybí záchranné nástroje, nyní musíme opět se obracet na NATO, pokud chceme zajistit bezpečnost a pak tedy také nasazujeme Frontex mimo to. Opakujeme neustále ty též chyby také ve válce proti teroru, jsme používali například mučení, pouze jsme to nechali provádět ostatní, abychom to nemuseli dělat my. A i nyní uh, porušujeme úmluvu OSN o uprchlících. Navíc říkáme, že Turecko je bezpečná třetí země, ale Turecko se chová ke kritikům tak, jak se k ním chová a využívá uprchlíky jako zbraně proti nám zbraň pomocí, které nás eh, jaksi vydírá. Děkuji. Téměř přesně před rokem 17. března se sešli ministři školství v Paříži a přijali prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání jako reakci na útoky na charlie hebdo po roce se můžeme ohlédnout a musíme konstatovat že situace se nezlepšila a teroristické útoky hrozí dále. samozřejmě že neočekáváme že do roka přinesou všechna opatření konkrétní a rychlé výsledky ale musíme říci že způsob integrace tak jak byl v některých zemích pojatý nemá dostatečné výsledky a proto souhlasím s tím že je potřeba především podpořit učitele podpořit je v jejich přípravě na to jakým způsobem učit žáky a vést je k toleranci ale také k zodpovědnosti k solidaritě ale především k vnímání lidských a také evropských hodnot. Pan Tanasescu. doamnă președinte stimați colegi eh, Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Eh, virus Zika je eh, celosvětově velice nebezpečný. Ze studií vyplývá, že takto mohou vzniknout nejen poškození mozku, případy mikrocefalie a další poškození. Je tady celá řada otázek a souvislostí a je důležité, abychom tento virus pečlivě sledovali eh, a použili k tomu veškeré dostupné metody. Potřebujeme rychlou diagnostiku, léčbu a rychlé vypracování, vytvoření eh, E, vakcín pro těhotné. VHO tady přijala celou řadu opatření, aby zabránila dalšímu šíření tohoto viru a v mnoha evropských zemích eh, bohužel už došlo eh, k těmto případům a hrozí, eh, že i v Evropě by se virus Zika mohl ve velkém měřítku rozbujet. Musíme zavést prevenci, musí na to dbát zdravotnický personál a i obyvatelé obyvatele. Dále pan Džambasky. Благодаря ви, госпожо председателстващ. Уважаеми колеги, бих искал да ви обърна внимание върху ползя... Děkuji. Chtěl bych hovořit o islamizaci, e, ke které dochází v některých e, romských čtvrtích e, v Evropě. Je to nebezpečí pro naši společnost a Evropskou unii. Eh, výsledky eh, tohoto procesu jsme nedávno všichni zažili v Paříži a v Bruselu. A to eh, vše vlastně ovlivňuje Turecko, které takto nenápadně okupuje Bulharsko. Je to způsob, jak šířit agresivní politiku Erdogana. Je na čase, aby evropští lídři pochopili tuto hrozbu, hrozbu současné turecké politiky. A je potřeba zahájit skutečnou válku proti tomu, co Turecko proti nám podniká. Není možné dále podporovat čtvrtí politiku. Pan Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova terorismus nezná hranic a ohrožuje naši svobodu ohrožuje důvěru lidí ve veřejnou moc že jim zajistí skutečné bezpečí. myslím si že bychom se měli eh, domoci i právních nástrojů rezolutního vypořádání se právě s osobami pachatelů právě z hlediska osobní újmy která by jim měla být eh, učiněna v důsledku spáchání teroristického činu. proto si myslím že je důležité do našeho právního řádu eh, postavit eh, najisto že budou moci soudy zbavovat občanství nebo omezovat občanská práva ty osoby občany eu kteří spáchali nebo se podíleli eh, na teroristickém aktu a pokud je samozřejmě z tohoto usnesení nezávislý a nestranný soud pravomocným způsobem podle mého názoru není dále přípustné aby občané eu kteří páchají teroristické akty čerpali výhody z tohoto občanství ale musí být i učiněno zadost právě tomuto jejich státoobčanskému vztahu k mm, mm, jinému členskému státu evropské unie. děkuji. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Objevují se stále častěji obvinění ze sexuálního zneužívání, které páchají eh, příslušníci evropských, eh, tedy příslušníci mírových jednotek. Eh, některé země se snaží tato obvinění bagatelizovat, nicméně to není úplně možné, protože je pobuřující, že právě ty nejzranitelnější na tomto světě, to znamená ženy a děti, které ztratili všechno, se stávají eh, obětí těch, které, kteří by je měli chránit. Jsem tedy šokována těmito obviněními. Eh, ženy a děti eh, jsou tedy oběťmi bestiálních činů sex dětí je vyměňován za jídlo. Musíme si uvědomit, že to se tedy týká všech, včetně Evropy. Evropa tedy musí pomáhat těmto obětem, musí ukončit eh, toto zneužívání a já tady prosím vysokou představitelku paní Mogherini, aby z toho učinila prioritu pro koordinovanou eh, činnost jak eh, Evropské unie, tak OSN. Je potřeba, abychom tedy zahájili trestní řízení a abychom také zavedli školení, které bude, které se postará o to, aby takovéto zneužívání nebylo tolerováno. Děkuji. A nyní pan Kán. Uh, Eh, paní předsedkyně, um, Obyvatelé, eh, kteří jsou obživu čerpají v oblasti oceli, jsou velmi znepokojeni. Je velmi dobré, že Scumhow Steelworks našli svého kupce. Ovšem je ohroženo tisíce pracovních míst a další průmysl a, a také obrana. Eh, takže mm, a také reakce tady byla naprosto nepřijatelná, neadekvátní, jak u nás, tak na úrovni EU. Eh, tady eh, je potřeba stabilizovat průmysl a poskytnout bezpečnost pro pracující v oblasti ocely. Jsou tady eh, různé infrastrukturní eh, projekty, eh, které budou vyžadovat mnoho ocely a měla by tady být dlouhodobá strategie, která počítá s ocelářským průmyslem. Naše vláda ve Spojeném království by měla vytvořit dlouhodobý plán v oblasti ocelářství a zakročit proti akcím EU, eh, kde, kde se dováží velké množství oceli z Číny. A nyní paní Kirton Darling, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy vítám to, že eh, došlo ke koupi jednoho odvětví v ocelářském průmyslu, protože právě v tomto odvětví eh, zažíváme velké problémy. Eh, je to dáno tím, že ocel je eh, velmi levná v důsledku dumpingových cen. Musíme si uvědomit, že právě Evropská unie může tuto krizi napravit tím, že zavede jednoznačná opatření. Poslanci, komise i zástupci vlád, kteří představují 75 evropských evropského obyvatelstva jsou pro takovéto kroky. Nicméně naše vláda, britská vláda to blokuje, blokuje eh, takovýto zásadní evropský eh, akt. Já si myslím, že eh, by to mohlo být dokončeno během několika týdnů. Záleží na britské vládě. David Cameron musí rozhodnout o tom, jestli chce zachránit ocelářské odvětví a společenství, která na něm závisí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Mamikins. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, my máme tedy potřebu hájit eh, naše práva a teritorialitu a tak dále, ale nikdo nesmí porušovat eh, práva svého lidu, svobodu, eh, projevu a vyjádření. To jsou velmi důležitá práva. Před dvěmi roky v Lotyšsku byla zveřejněna studie o, o těchto otázkách a ten, kdo vydal tu studii, to a přesto byl odsouzen na šest měsíců odnětí svobody. A, a před měsícem lotyšský parlament e, přijal změnu svého trestního zákona, e, která e, nevhodný obsah trestá tím, že vlastně představuje důvod pro odnětí svobody. Má vlastní země se vlastně chová takto mm, ostudně. Děkuji vám za pozornost. Kiitoksia. to oli viimeinen Děkuji, to byl tedy poslední příspěvek. Zítra budeme pokračovat. Zítra v úterý 12. dubna roku 2016 budeme začínat v 8 hodin 30 minut. Ehm, to bude dopolední část plenárního zasedání a odpolední zasedání začne v 15 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a najdete ho také na internetové stránce Evropského parlamentu. Končím rozpravu a přeji všem dobrou noc.